uvedeny dvě opravy týkající se textů Evropského parlamentu. Tyto opravy jsou považovány za schválené podle článku 231 odstavec 4, pokud do 24 hodin jedna frakce nebo 40 poslanců minimálně nepožádá o nové hlasování o těchto dokumentech. Naleznete je na webových stránkách a budou také zveřejněny v zápisu.